Okay, uh, eh, Kolegové, kolegyně, je 15 hodin a 8 minut, začínáme trochu později. Eh, nechtěl jsem začít dříve, než přijde víc kolegů, ale zdá se, že uh, E, nikdo další nepřijde, takže začneme. Paní Gresle, předsedkyně, přijde zhruba za 30 minut, takže než přijde, budu předsedat. E, pokud jde o pořad jednání, první pořad na dnešní odpoledne je udělení absolutoria za rok 2017 pro agentury a já předám slovo e, zpravodaji panu Sarvamovi. Děkuji, pane eh, předsedající. Kolegové a kolegyně, dovolte mi, abych v první řadě vyjádřil svou lítost nad tím, že tato velmi důležitá schůze a toto cvičení, které každý rok děláme, není dostatečně respektováno. Rád bych viděl více kolegů zde v sále, protože je předvídatelné, co se zde dnes bude dít. Každopádně ale není přijatelné, aby poslanci na této schůzi nebyli přítomni. Takže tedy agentury. Decentralizované agentury Evropské unie jsou velmi viditelné v členských státech a mají přímý dopad na každodenní život občanů Evropské unie. Jako zpravodaj tohoto absolutoria pro agentury za rok 2017 bych v první řadě rád přivítal všechny pozitivní výsledky, které se objevily v auditech Evropského účetního dvora. Stanovisko s výhradou nebo výrok s výhradou se dalo očekovat, očekávat, eh, protože v případě všech agentur se objevují určité nedostatky u agentur eh, s výjimkou EASO, podpůrného úřadu pro azyl, kde je nám líto, že EUD vydal záporné, záporný výrok. Toto vedlo k tomu, že tento záporný, nebo tento záporný výrok se týkal především nedostatků v postupech veřejných zakázek Tyto nedostatky se systematicky projevovaly a objevovaly v eh, kontrolách. Eh, tyto eh, nedostatky se týkají 7,5 milionů e, eur a celkem jde o 3 rozpočtu EASO na rok 2017. A my proto udělujeme absolutorium všem s výjimkou EASO. V tomto případě navrhujeme udělení absolutoria, od, absolutoria odsunout. A dovolte mi, abych zdůraznil, že uznáváme mm, úsilí eh, nového vedení EASO provést ambiciozní eh, reformu. Eh, jejich úsilí je transparentní, aby jejich činnost a zpráva a její struktura byly transparentnější, efektivnější a přímočaré a omlouvám se už předem, že prezentace bude mi vypadat trochu jako seznam, ale pokusím se všechno vyjádřit velmi jasně a neplést věci dohromady, ale prakticky budu přecházet jenom eh, od názvu k názvu. Vyzýváme agentury, aby ještě dále eh, a více implementovali eh, rozpočet, který bude vycházet z výkonnosti a ukazateli, které jsou nejvýhodnější pro výsledky a aby eh, se zaměřovali na přidanou hodnotu, taky zdůrazňujeme nutnost implementovat dobrou zprávu lidských zdrojů. EUD identifikoval, že celkové riziko je nízké v případě všech agentur. Každopádně e, riziko nesprávností a neserióznosti bylo střední a týkalo se to především eh, zakázek a IT. V určitých agenturách eh, byl eh, vzhledem k malému korekčnímu koeficientu se objevily problémy v běžné zprávě a v operativní činnosti. Pokud jde o e, výkaznictví e, pro agentury v oblasti e, rozpočtu je, je potřeba, aby byly, aby byly jasnější pokyny. e, takže proto navrhujeme tedy udělit absolutorium s výjimkou těch tří agentur a do, navrhujeme Eh, komisi, aby automaticky tedy udělila absolutorium 32 agenturám. Každopádně ale jsme viděli určité rozpory v určitých dokumentech poskytnutých agenturami, pokud jde o čísla týkající se personálu. Za prvé, některé agentury přesně nestanoví eh, ukazatele rozpočtu a stejné, některé vykazují stejné prvky pro Eh, rozpočet. Eh, myslíme si, že je potřeba eh, tedy v tomto smyslu harmonizovat toto, ty, to, tento reporting a používat rozumný vzorec pro zrušené položky přenesené do dalšího období z roku N2 do, do roku N1, protože to je významný ukazatel týkající se eh, rozpočtových principů eh, anuality. Také chceme jasně definovat přijatelné eh, položky přenesené do dalšího období a umožnit orgánům, které udělují absolutorium, aby byly schopni odlišit přenosy do dalšího období eh, používané eh, jako nástroj od těch, které jsou čistě chybou. Jsou určité nedostatky eh, v managementu dodávek 14 agentur, a my vyzýváme agentury, aby zlepšili svůj management veřejných zakázek. Eh, nové zdroje. Zde vyzýváme agentury, aby poskytly prostřednictvím jednání eh, efektivní zpětnou vazbu pro další eh, víceletý finanční rámec. Máme zde otázku šikany, otázku konfliktu zájmů kterým se také budeme věnovat. Od agentur se vyžadují eh, další akce v této oblasti i v dalších. Eh, není tedy eh, užitečné, aby se to opakovalo v každé zprávě znovu a znovu. A vlastní dodatky agentur se dokončují. Eh, pokud je o whistleblowing, víme, že 77 agentur už vypracovalo svá vlastní eh, pravidla pro eh, užívání whistleblowerů a 23 vypracovává tato pravidla pro informátory. A v tomto smyslu se uskutečňují skute- reálné akce. Rovnováha pohlaví. Eh, my jenom jsme, zmiňujeme agentury, eh, kde nerovnováha pohlaví přesahuje poměr 1 ku 5. Je nám líto, že eh, tento nový přístup, ve kterém jsou i soukromí auditoři, zvyšuje administrativní zátěž a proto vyzýváme zúčastněné strany, aby řešili tento problém. A nakonec opakujeme svůj požadovek na zrychlení postupu udělování absolutoria a rozhodnout o udělení absolutoria v roce bezprostředně následujícím po roce, kdy se uzavře eh, postup, a kdy se, eh, který následuje po rozpočtovém roce. Lůta pro předložení pozměňovacích návrhů je 30. ledna 14 hodin. Ve výboru pro kontrolu rozpočtu se bude hlasovat 20. února a potom na plenárním zasedání budeme hlasovat v březnu na druhém zasedání. To znamená trochu dříve, než to tak bývá v jiných letech. To je z mé strany všechno. Děkuji vám. Eh, děkuji, pane Servama. A nyní předám slovo stínovým zpravodajům. První stínovou zpravodajkou je paní Kadenbach, která se omlouvá a požádala mě, abych jejím jménem řekl pár slov. Paní Kadenbach se opravdu má důvod se omluvit, protože před týdnem si zlomila loket takže jí přejeme, aby se brzy uzdravila. A v těch poznámkách, které pro mě napsala, bych chtěla poděkovat zpravodaji za vynikající právy, eh, na vynikající práci na zprávě týkající se absolutoria pro agentury a stejně tak jako zpravodaj vidí, že agentury mají velký vliv na politické rozhodování a mají dopad na životy občanů. Zdůrazňuje tedy, jak jsou důležité a dále oceňuje spolehlivost a e, e, legálnost e, plateb s výjimkou EASO. O tom říkal také pan spravo, mluvil pan zpravodaj. Dále zdůrazňuje výkonnost a, a otázku e, personálu. Pokud jde o výkonnost paní Kadenbach, se domnívá, že jsou vynikající příklady e, dobré výkonnosti, kde agentury dělají víc, aby toto objasnili a mohli by ještě dělat a komise prostřednictvím agentur by se mohla taky takto zviditelnit. Takže Eh, už se uskutečňuje ta, ta určitá propagace prostřednictvím mm, eh, publikace té nejlepší praxe. Pokud jde o politiku personální, eh, paní Karnbach se domnívá, že je zde určité riziko pro agentury především do budoucna, protože půjde o to, jak budou přitahovat lidi kteří mohou zaplnit eh, prázdná pracovní místa. Také zmiňuje eh, genderovou nerovnovárnost eh, mezi šéfy některých agentur. Na to už jsme se zaměřili. Dále se změnila EPSO, EASO a jeho místo a dále se zmiňovala o tom, že je třeba eh, řešení nedostatků hledat přímo v agenturách a eh, nebo eh, zastřešováním určitých věcí a zajišťováním třeba překladatelských služeb centrálně. Pokud jde o EASO, lituje záporného výroku vůči této konkrétní agentuře e, už byly učiněny e, určité kroky, které se snad projeví e, v absolutoriu pro příští rok, kdy se určité problémy vyřeší. Takže to tedy je komentář od paní Kadenbachové a nyní dám slovo dalším stínovým zpravodajem, nyní panu Alimu. Thank you, Mr. Chair. Děkuji, pane předsedo, vážení kolegové, pane Safromo prvé řadě bych se dovolil vám poblahopřát k této zprávě o absolutoriu pro Evropské decentralizované agentury na finanční rok 2017. Musíme pamatovat na důležitost těchto agentur, musíme pamatovat na jejich dopad na každodenní život evropských občanů. Je to spousta práce, kterou jste odvedli a odpovědi nám skýtají i jakýsi náhled do fungování finančního roku 2017. Musíme poukázat na to, že těchto 32 agentur má souhrný rozpočet na ve výše 2,35 miliard euro ve výši přidělených částek a 43 miliard na eh, přidělené podílové částky, což je výrazný nárůst oproti předchozím letům. Když eh, sledujeme navrhovaná čísla pro agentury a jejich eh, činnosti, dovolte mi podělit se s vámi o určité postřehy. Nejprve, pokud jde o rozsah celé této zprávy, ta, ten ukazuje, že v roce 2017 odvedly tyto agentury celou řadu činností, zatímco rozpočet, nábor, a další velice důležité aspekty zůstaly velmi důležitým a podílem všech těchto činností. Musíme pamatovat na principy úspornosti, ekonomičnosti a, a přiměřenosti nákladů. Musíme také myslet na výroční plánování a kontroly. Za druhé, je zde postřeh, že je zde celkové riziko odpovědnosti všech agentur za, zároveň, co se týče zákonnosti a řádnosti částek, zdá se, že hm, úroveň řádné péče je zde na průměrné úrovni. Co se týče financování z rozpočtu EU na rok 2017, zde zaznamenáváme určitý nárůst oproti roku 2016, což není krok správným směrem. Opravdu platí, že na další víceletý finanční rámec by měly jednotlivé agentury získávat další zdroje příjmu, tak aby nebyly takto závislé na rozpočtu Evropské unie. Za čtvrté je naprosto na místě apelovat na agentury ve smyslu eh, rozpočtu a sestavování rozpočtu podle výkonnosti, tak aby se efektivita a ekonomičnost zvýšila. Nejefektivnějším způsobem je podpořit spolupráci mezi jednotlivými agenturami nejenom ve smyslu sdílených služeb, ale také ve smyslu společných politik. A nakonec bych rád eh, upozornil, že agentury EU za přispění svých zaměstnanců a za přispění svých ohromných rozpočtů měly zásadní dopad na rozhodování a fungování v Evropské unii. Naplňování programu, jako jsou oblasti, které jsou naprosto významné pro evropské občany, i to je další velký příspěvek. Musíme však podrobovat jejich činnosti náležitému přeskumu. Děkuji. Děkuji, pane Ali. Pan Stals, prosím. Děkuji, u, eh, voorzitter, collega's. Němčina. Jo, ne. Eh, Děkuji, pane předsedo. Děkuji, pane Sarvemo, za odvedenou práci na jednotlivých zprávách. Já tu situaci dobře znám a dovedu se tedy představit, jak je náročné chopit se takového úkolu. Musím se omluvit, že jsem zde na začátku zasedání nebyl, protože jsem měl jiné povinnosti, ale opravdu z celého srdce souhlasím s uzavřenými závěry a to tak, že se závěry ve většině zpráv. Nejprve mi dovolte vyjádřit se k několika postřehům. Myslím, že si všichni pamatujeme, že v průběhu slyšení s agenturami zde zaznívala zásadní otázka. Otázka spolupráce, která probíhá mezi agenturami samotnými kdy agentury spolupracují, aby mohly společně provádět výkaznictví. To by se možná mohlo jevit jako potřeba navýšení personálu, ale eh, zvláště na výboru pro rozpočet byl pozněcí návrh v tom smyslu, aby tato koordinace mohla probíhat za přispění nových, nově nabraných zaměstnanců. Já myslím, že to bylo odhlasováno na plenárním zasedání, ale postup absolutoria musí podle mého být opět aplikován tak, aby byl naplněn ten podle mého legitimní požadavek agentur na navýšení personálu. Já nevím, jaká jsou k tomu jednotlivá usnesení v jednotlivých případů, případech, ale pokud mi něco chybí, tak já bych k tomu ještě rád předložil další návrhy. Máme zde zprávu sekretariátu, že bychom se mohli zaměřit na zprávu OLAF a já to nepochybně udělám, ještě než uběhne lhuta pro předložení pozdějacích návrhů. Všichni si uvědomujeme, že opravdu toho spousta nevyšlo, a to zvláště s ohledem na předchozího generálního ředitele. Ovšem, v tuto chvíli, v tom kontextu, který já zrovna prožívám v souvislosti s tímto pánem, tak já, já jsem přesvědčen o jeho snaze vše pročistit a vyčistit, zvláště v návaznosti na působení předchozího ředitele. Já myslím, že spousta těch věcí, co, co vyplyne na povrch, kdybychom si přečetli, tak spadneme ze židla. Nepochybně ovšem vy nedoporučíte udělení absolutoria takovéto situaci a potom výbor a plenární zasedání bude následovat ve vašich šlépějích. Ovšem, musíme se zamyslet nad eh, snahami, které proběhly od odchodu předchozího generálního ředitele. Neměli bychom nějak uctít tu práci, která byla odvedena. To byla práce, která byla odvedena ve složitých podmínkách. Výbor pro občanské svobody podnikl dokonce návštěvu a já jsem opravdu přesvědčen, že odpovídající snaha ve věci vynaložena byla. Tam, kde bylo potřeba konat, konáno bylo. Také se domnívám, že ESA má před sebou velmi důležité úkoly, jako je migrace, situace v Řecku, v Itálii a v nedávné době i ve Španělsku. To jsou úkoly této agentury a já budu nadále trvat na tom, aby stávající struktura vedení z agentury JASA e byla podpořena tam, kde je to možné. Mohli bychom to i explicitně uvést. Děkuji vám, děkuji i za ten konstruktivní přístup. Pan Dion. Děkuji, pane předsedo. Já doufám, že se mi podaří být pro mě konstruktivní jako kolega. Zaprvé chci říci, že děkuji zpravodaji. Myslím, že zpráva samotná, ta horizontální zpráva k agentuře tvoří dobrý podklad pro další práci. Já se domnívám, že v některých případech však budeme muset zajít ještě dále. Nakonec zpravodaj se o to už sám pokusil. Dovolte mi upozornit na několik bodů, Nakonec jsou to body, které pojednávám ve svých pozměňovacích návrzích. Jednak je zde možnost zastupovat výbor kont na interinstitucionální pracovní skupině pro agentury. Podle mého to bylo velice dobré poslání, které nám umožnilo uchopit určité za důležité otázky. Například mě napadá pravomoc agentur slíbená komisí, kdy v některých případech agentury stále ještě vykonávají mandát podle původního mandátu, ačkoliv by mohlo dojít k jejich sloučení. V některých situacích by to určitě možné bylo a nikdy k tomu zatím nedošlo. Já to osobně nemohu úplně přehlížet. Pokusím se tedy znést konstruktivní, ale kritické pozměňací návrhy. Pak si myslím, že by se měly agentury zabývat otázkou svého zázemí. K tomu jsme se ještě nedostali, ale myslím si, že bychom neměli opakovat neustále to samé. To by bylo příliš jednoduché. To je pozměňovací návrh, který jsme předkládali loni, můžeme ho tedy předložit znovu, ale konstruktivní to není. Měli bychom se soustředit na nové oblasti. Je to však velmi efektivně uspořádáno, pokud jde o sídla agentur, to ano. Pak nové zdroje. Nové zdroje a zvláště mě napadají v této souvislosti poplatky. Už probíhala diskuze ke zprávě z vlastní iniciativy o agenturách samotných. Já bych zde byl nadále však obezřetný. I pokud by většina agentur v tuto chvíli stála o to, aby poplatky se staly zdrojem jejich příjmů, tak stejně zde vidím eh, možnost střetu zájmu. Já si myslím, že by bylo dobré říci úřadu pro udělování absolutoria, že absolutorium je jiná otázka než zdroj příjmů. Musíme řešit otázku odpovědnosti agentur obecně. To znamená, agentury nesou svoji odpovědnost bez ohledu na to, zda jsou či nejsou financovány z poplatku. Jinak by totiž už budoucí parlament neměl ani agenturám mm, co mluvit do, do jejich práce, pokud by agentury nebyly financovány z komunitárních peněz. Proto se domnívám, že to nesouvisí. Také si myslím, že je potřeba ponechat eh, důležitost klíčových výkonnostních ukazatelů. Také by mě zajímaly kvalitativní ukazatele. A ASA by určitě mohla být více financována z poplatku, ale zároveň jsou zde kvalitativní ukazatele a ty nehovoří až tolik o kvalitě z hlediska evropských občanů. Zde se hovoří o kvalitě z pohledu zákazníka, nikoli občana. Takže třeba ti, kteří staví letouny, požadují od agentury EASA certifikaci pro letouny. A proto se domnívám, že kvalitativní ukazatele jsou velmi slabé. A pokud bychom se tedy ubírali cestou poplatků, tak eh, budeme čelit tomuto riziku. Také si myslím, a to jsem převzal z, ze stanoviska výboru Libe k naplňování základních práv. AVKO k tomu má přijmout zprávu, pokud bychom měli zpracovat strategii základních práv u všech agentur a zvláště těch, které jsou v určitém aspektu zranitelné, jako je třeba a v určitých ohledech nebo Frontex, ale v podstatě se to týká všech agentur, protože všechny musí do určité míry řešit strategii z, z pohledu základních práv, školení. Pak je zde otázka střetu zájmu, o tom hovořil zpravodaj. Já možná vznesu určité náměty. A pak je zde ještě otázka viditelnosti agentury. Já myslím, že bychom měli zajít ještě trochu dál, než jsme uh, učinili loni, kdy jsme řekli, že vizibilita musí být dobrá. Ale teď je otázka vizibilita koho? Těch přímých zúčastněných nebo členských států? Vizibilita koho? Či evropských občanů? Já si myslím, že i o to bychom se měli postarat. A pak a to platí s ohledem na určité agentury nahrazení stálých pracovníků za dočasné pracovníky, protože zde figurují dodatečné náklady. Já k tomu předložím několik pozměňovacích návrhů, nebude jich mnoho, ale budou. Alespoň nějaké náměty znesu v této věci. Děkuji. Děkuji Denise, děkuji za ten promyšlený příspěvek a několik velice kvalitních návrhů. Já si myslím, že to můžeme považovat za konstruktivní i v tvém případě. A v tuto chvíli poprosíme komise, aby se vyjádřila. Paní Gaminda začne jako první, je zde za DG Home a bude hovořit o, konkrétně o agentuře EASA. Děkuji. Thank you very much, uh, dear... Děkuji, vážení poslanci, pane zpravodaji, za právu také o EASA. Myslím, že tam byla spousta užitečných námětů a komise to velmi pečlivě bere na vědomí. Potvrzujeme, že sledujeme eh, vše všechny návrhy na nápravná opatření, která byla zavedena Teprve teď tam byl jmenován eh, ředitel této agentuře a ten se pustil do velmi důkladné implementace těch nápravných opatření. Možná bych vás také měl informovat o tom, že výběrové řízení pro nového generálního ředitele EASY se chystá. Právní rada teď brzy bude mít interview s, dal, s posledními kandidáty v únoru a na základě toho potom vznikne ten kratší seznam eh, a z těchto kandidátů bude vybírat správní rada. Jde také o to, aby tady byla zavedena, my si myslím, že byla zavedena dobrá eh, kontrolní, dobrý kontrolní rámec a to by potom mohlo vést k tomu, že všechno ta opatření, která jsou na vaší zprávě, budou provedena. My samozřejmě bereme na vědomí obsah této zprávy, budeme na tom dále pracovat a doufáme, že na podzim budeme moci poreferovat o pozitivním dopadu těchto opatření. Paní Baskej, za komisi je tady už. TG Buč pro rozpočet, takže prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Já bych také chtěla poděkovat panu zpravodajovi. Jeho zprávu je velmi jasná, vyvážená. Co se týče toho celkového stanoviska k řízení agentur, tak myslím, že to stanovisko je pozitivní, je bez výhrad eh, týkající se zákonnosti, správnosti výdajů, s výjimkou té jedné agentury, o které tady byla řeč. Agentury jsou velmi důležitými organizacemi pro EU, slouží k provádění politik EU a jejich strategií. A pro nás je důležité, jakým způsobem se tyto politiky provádějí. V naší zprávě jsou různé eh, připomínky, návrhy na zlepšení některých oblastech, které jsou velmi důležité, jako je výkonnost, ale v oblasti zdrojů, interních kontrol, vykazování zpráv. A komise, jako obvykle, to všechno pečlivě zanalizuje. zabuduje to do svých doporučení pro tyto agentury. My s nimi pracujeme velmi úzce. Nabízíme různé podpůrné služby, například eh, v oblasti provádění rozpočtu, výkonnosti a budeme je podporovat i nadále. Dále potřeba říci, že eh, s zavedením nového finančního nařízení pro agentury to decentralizované řízení agentur se teď posílí ze strany komise. Proč tomu tak je? Je tady několik ustanovení. A já se chci zmínit o třech nebo čtyřech z nich. Decentralizované agentury mají povinnost aplikovat efektivním způsobem interní kontroly na základě toho celkového systému komise. Další povinnost, která jim vznikla podle nového nařízení, je držet se všech doporučení interních a externích auditorů a informovat správní radu. A komise je té radě zastoupena. Další stanovení říká, že každá z těch agentur musí bez odkladu informovat o nesrovnalostech, a to jak účetní dvůr, OLAF, tak i komisi. A komise má právo si vyžádat jakékoliv další dodatečné informace týkající se rozpočtu. To jsou nová ustanovení, která vyplývají z eh, nového finančního nařízení pro agentury. Co se týče dalších podrobných doporučení z vaší zprávy, tak mohu říct, že komise bere na vědomí poziční materiál týkající se nového více finančního rámce. Tím se teď eh, zabýváme. Čtyři další návrhy od sítě agentur. Co se týče nových zdrojů financování, tady je komise otevřená dalším návrhům na financování, ale Musíme být dobrý systém řízení, než můžeme eh, přejít eh, tímto směrem. A nyní doporučení nepřevádět nevyužité prostředky. Všechny tyto návrhy byly zohledněny. To je také důležitý aspekt dialogu mezi komisí a agenturami. A na závěr mohu říci, že komise bude dále analyzovat vaše podněty v této zprávě a konkrétně na všechny zareagujeme. Děkuji a na závěr ještě jednou pan, má slovo pan Pravodaj Savarma. Děkuji, pane předsedo. Chci poděkovat všem za velmi konstruktivní eh, doporučení. této zprávě. A dovolte mi, abych eh, stručně zareagoval na jednotlivé body, které tady zazněly. Nejprve EASA, ještě pořád cítím potřebu zdůraznit, že tady jde v podstatě otázku toho, jestli se eh, nebo kterého roku se to týká, to absolutorium, tady hovoříme o roku 2017. A teď už máme doklady eh, toho následující období, že se situace zlepšila. je mnohem více věcí, o kterých už víme, než to mu bylo v minulosti. Ale já naprosto souhlasím s vámi v tom, že bychom společně měli hledat eh, novou formulaci, jak na to upozornit. A to samozřejmě ve spolupráci s DG Home to bych přivítal. jako zpravodaj. A tak bychom mohli eh, zohlednit ty, eh, i ty pozitivní aspekty v poslední době. Více zaměstnanců pro síť agentur. Ano, na to se bude muset eh, velmi vážně podívat. Nechci zacházet do podrobností toho, co říkal pan De Jong. Tam bylo hodně konstruktivních návrhu. Na ty se budu muset ještě eh, důkladně podívat eh, jednotlivě. A ještě na úplný konec. Chci říci, že jsem prošel celou tu zprávu ještě eh, jednou a k některým místům budu muset přeložit vlastní pozměňovací návrhy, byly tam určité nedostatky a potřeby něco opravit a jsou to všechno maličkosti. Ale možná, že e, ty úpravy budou daleko sáhlejší a těším se na další konstruktivní spolupráci s vámi všemi. Nic dramatického v těch mých vlastních návrzích e, ale nebude. Ale to je náš e, výchozí bod. Děkuji, jenom bych chtěl kolegům připomenout, že lhůta pro pozměňovací návrhy je 30. ledna. A tím předám slovo znovu paní eh, předsedkyni. Děkuji, budeme pokračovat. Eh, teď eh, budeme pokračovat z body 51 až 58, společné podniky. Je to 8 zpráv. Zpravodajkou je paní Dlabajová a té hned dávám slovo, prosím. Thank you very much, Madam Chair. E, děkuji, paní předsedkyně. Začnu některými obecnými připomínkami, pokud jde o společné podniky a potom půjdu přímo, přejdu přímo na ty, které zde máme. Společné podniky jsou zvláštní e, právní nástroje na e, použití v klíčových strategických agenturách Horizontu 2020 veřejno jsou soukromé partnerství jsou zde velké společenské eh, výzvy, je jich sedm a eh, spravují 10 rozpočtu z horizontu 2020 a kromě toho mobilizují vlastní zdroje z dalších eh, osob, soukromých zdrojů. A potom tady ještě osmý, který se týká energetiky. E, celkový rozpočet pro e, společné podniky byl 2,1 miliard euro. Pracovalo tam 67 e, tisíc osob a jsem velmi ráda, že EUD vydal kladné stanovisko ke všem Eh, eh, společným podnikům, stejně tak jako eh, pro podkladové transakce v případě sedmi z těchto osmi. Čekáme na už dlouho na metodiku pro tyto společné podniky, která by byla v Excelu. Jde o program 7 a víme, že je relevantní pro implementaci horizont, programu Horizontu 20, 2020, eh, aby bylo možné provádět audit ex post, takže na tom opravdu eh, závisíme. Proto navrhuji udělit absolutorium všech, všem společným podnikům a ráda bych přivítala zde tři eh, z nich. Jednak je to Fusion for Electric, Cesar a Excel. Excel. Hovoříme o evropské přidané hodnotě a chtěla bych poděkovat komisi za eh, její hodnocení společných eh, podniků v rámci Horizontu 2020, eh, tak jak to bylo prezentováno už dříve. Pokud jde o to, o toto hodnocení v mezidobí. Jsem velmi ráda, že rok, v roce 2017 všechny podniky mohly ukázat hmatatelné výsledky, že mohly prokázat značné výs, eh, zlepšení ve srovnání s předchozím eh, eh, rámcovým programem 7. Ukazovali, ukázali, svůj potenciál pro posílení evropské konkurenceschopnosti. A tyto společné podniky ukazují, že jsou eh, schopné pracovat eh, dobře a, a, a projevuje se u nich eh, pákový efekt. Jeden se, zmínila se o tom, změnil se o tom, Zmínilo se o tomto toho hodnocení eh, v, mez, eh, v mezidobí a kromě toho se to objevuje také v hodnocení a výroku EUD. Eh, e obě, v obou případech se ale objevují různá čísla a věřím, že obě, oba dva, obě, obojí čísla jsou do, správná, ale zajímalo by mě, jak to vlastně je. Tyto podniky umožňují vytváření vnitřních trhů pro inovativní služby a výrobky a vidíme, že, skut, že společné podniky mají opravdu přidanou hodnotu, pokud jde o účast akcionářů. Ti se velmi aktivně účastní konzultací e, komise přímo při, toto oceňuje jako příspěvek ke konkurenceschopnosti a k plnění politických cílů. A jsme eh, rádi, že eh, tyto společné podniky jsou schopné eh, získat strategické partnery ve všech sektorech, sektorech a že překonávají fragmentaci jednotlivých sektorů tím, že propojují akcionáře, kteří dřív vůbec spolu navzájem neměli co dočinění. Včera se to projevilo v případě společného podniku ITER, který e, získal e, nebo teď obchoduje se zámořím, což dřív nebylo možné, dokud neexistoval tento společný podnik. Takže my jsme pozvali tři sem ITER už jsme si poslechli eh, včera a vzhledem k tomu, že toto hodnocení Evropské komise mezi dobí eh, nezahrnovalo štěpení eh, v energetice, ráda bych předložila určité osobní poznatky. Víte, že jsme že e, jsem se tím, že jsem ji navštívila e, v prosinci, tři roky po své první návštěvě a velmi na mě zapůsobila změna tohoto místa. A generální ředitel mi e, promine, když řeknu, že mám pocit, že jsem měla pocit, že jsem v obrovském mraveništi, protože tam všichni běhali, Eh, a vypadalo to, že eh, prostě eh, dá, propojují přes počítače celý svět, že všechna malinká část, nejmenší součástka je důležitá, že se může vyrábět kdekoliv. Takže DG Energy vyjádřil, se vyjádřil pozitivně k velmi dobrému dopadu ITERu. ITER produkoval 4,8 miliard euro v přidané hodnotě a, a tisk eh, téměř 8 tisíc pracovních míst. ITER nabízí nové obchodní možnosti, eh, nové aplikace, inovace, zvýší, zvyšuje konkurenceschopnost a růst a navíc nabírá nové pracovníky, takže to je pro nás nejlepší výsledek. A přidaná hodnota, ten efekt spin-off, může vygenerovat prakticky 11 000 pracovních míst a 2,2 miliardy eur v hrubé přidané hodnotě pro další období. To je přesně to, co čekáme. A kromě toho 7 z 9 eh, milníků eh, splnil už v roce 2017 eh, splnil i většinu milníků stanovených radou. Samozřejmě jsou zde určité nedostatky, především pokud jde o klíčoví eh, v manažery. Tak já bych chtěla eh, položit tuto otázku. Jak, jakému zlepšení v tomto smyslu došlo? A protože mě zajímá, proč stále ještě jsou nedostatky v získávání manažer, ne, ma, manažerů. A další bude Cesar. V, v, v, v, na rozdíl od sedmého eh, rámcového programu eh, Sesar nyní zahrnul celou, celý eh, celé široké spektrum akcionářů, to byl totiž problém v tom minulém sedmém programu, splnili hlavní cíle, tak jak se objevovaly v jednotném programovém dokumentu pro rok 17 až 19. Každopádně využití eh, prostředků na platby eh, bylo eh, 37% a 67,5%. Pokud jde o závazky, tak tam je ve srovnání s rokem 2016 značný pokles o 25,7%. Takže Cesar je daleko eh, širší společné podnik, který může eh, mít daleko eh, větší využití prostředků. A zajímalo by mě, v čem to spočívá. A posledním je Excel. V, tomto případě bych chtěla říci, že v roce 2000 17 byl, byla hodnota pákového efektu 3,0%, eh, což bylo vůbec největší a eh, průběžné hodnocení eh, komise říkalo, že, nebo mm, mm, obsahuje konstatování, že nejlépe přitahuje nejlepší pracovníky a domény. A chtěla bych se zeptat, v tomto smyslu podniků a e, komise, jak se stanovil pákový efekt a jeho hodnoty. A e, pokud jde e, o o společný podnik pro palivové články a vodík. Tam by mě také zajímalo, jaký byl postup a jak byly stanoveny cíle a e, hodnoty. Chtěla bych poděkovat všem, kteří spolupracovali na této zprávě. Chtěla bych poděkovat klíčovým zpravodajům. Lhuta pro podání pozměňovacích návrhů je 30. ledna, e, takže ještě jsem e, připravená na té zprávě pracovat. To byl tedy přehled týkající se společných podniků. Děkuji že eh, tady jste také pochválila celou řadu věcí, na které musím být pišní a teď stínový zpravodaj, pan Poche. Slovo. vážené paní předsedkyně, kolegyně a kolegové, zástupci komise i Evropského účetního dvora, dovolte mi zaprvé poděkovat eh, paní zpravodajce za přípravu velmi kvalitních zpráv to není jen ta standardní úvodní fráze, po které bude následovat všech, ten, ten vodopád všech těch ale, neboť se domnívám, že zprávy tak, jak jsou navržené, opravdu skutečně objektivně zobrazují e, stav e, všech společných podniků. Nemám proto žádnou konkrétní výhradu, spíš pár dílčích postřehů a návrhů na úpravy. V první řadě jsem postřehl rozdíly v používaných ukazatelích pro výpočet pákového e, efektu investic z programu Horizont 2020 Paní zpravodajka pracuje s údaji komise, ty se v některých případech eh, však liší od údajů účetního dvora. Byl bych rád, kdyby se to eh, proto eh, tato metodika sjednotila ve všech zprávách. Paní zpravodajka dále uvádí, že dle zjištění účetního dvora dochází v případě několika společných podniků k problémům s nedokončeným společným nástrojem komise pro řízení grantů a monitoring projektů financovaných programem Horizon 2020. Eh, konkrétně není dořešeno zpracovávání příspěvků in-kind eh, v tomto nástroji a z dostupných informací nedokáži posoudit, eh, zdali toto představuje závažný problém pro společné podniky a není ani zřejmé, zdali ještě dojde k nějakému vývoji v této oblasti, proto bych rád, aby se to vyjasnilo. Všechny společné podniky zatím nedohnaly počáteční spoždění v oblasti implementace programu Horizon 2020 Eh, nicméně já jsem toho názoru, že kvalita je důležitější než eh, kvantita a že v zájmu evropského rozpočtu jsou především správně investované prostředky. Je ale zřejmé, že ačkoliv všechny podniky čelí specifickým problémům a fungují v komplexním prostředí, ve kterém se potkávají veřejný eh, sektor, věda a průmysl, některým se daří v implementaci prostě lépe než těm ostatním. Naším úkolem je poukázat na špatně nastavené trendy, aby se proces implementace při zachování kvality těch projektů mohl urychlit. Eh, co se týká implementace sedmého rámcového programu, rád bych eh, zvláště vyzdvihl podnik Clean Sky, eh, který jako první tento program už uzavřel. Eh, závěrem ještě jedna poznámka k eh, podniku Fusion for Energy. Zpráva mimo jiné eh, vyjadřuje politování nad tím, že v důsledku nedostatků v procesu plánování rozpočtu společný podnik nakonec potřeboval 832 milionů euro v prostředcích na platby oproti původně schválené částce ve výši 548 milionů. Jsem přesvědčen, že zde potřeba vysvětlit okolnosti vzniku tohoto navýšení. Eh, společný podnik musí vždy plánovat na delší dobu eh, s dvouletým předstihem, což je eh, s ohledem na plánování evropského rozpočtu, ale není to příliš flexibilní. Zatímco u některých podniků se v čase ukázalo, že předem naplánovaný rozpočet byl vyšší, než umožnila realita. V případě podniku Fusion for Energy tomu bylo přesně naopak. Podnik díky tomu, že zvýšil svoji efektivitu, také potřeboval finančně plnit eh, své závazky. De facto právě významný pokrok v realizaci projektu proto způsobil zvýšení požadavku na platby. To ovšem neznamená, eh, že by se jakkoliv překračoval celkový strop eh, jeho rozpočtu. To bych rád zdůraznil, aby nedošlo k nějaké nesprávné interpretaci. Domnívám se, že to je potřeba ve zprávě jenom lépe vysvětlit. Děkuji. Děkuji, další stěnu zpravodaje nevidím, takže se teď otáčím eh, ke komisi. Pan Hitalaského z DG Connect a pan Panek eh, z dalšího oddělení komise. Um, yeah, we're glad. Děkuji, to jsme rádi, že jsme se mohli vyslechnout eh, příspěvky zpravodajky ohledně dobrého pokroku společných podniků, včetně Excel a dalších které v tuto chvíli vstupují do postupu pro zatímního hodnocení. Zdá se, že na různých úrovních hodnotového řetězce přes výrobce, vybavení a systémové zázemí. A vzhledem k tomu, že v případě Excelu se jedná o celkem specifickou strukturu a dochází kde i se ke spolufinancování ze strany členských států, tak už v nařízení se jasně říká, že příspěvek komise by měl být jedna ku jedné. To znamená, každé euro komise rovná se každé euro od členského státu. Teď se navrhuje dva, vůči, dva ku jedné, což by znamenalo, že bychom získali o dost více. Kritickou masu bychom byli schopni vytvořit, co se týče zázemí a zdrojů. A to není důležité jen z hlediska ambicí, které chceme sledovat, ale jde i o načasování a o možnosti spuštění inovací na vysoké úrovni. Spravodajka hovořila o tom, že rok 2017 byl vynikající, protože v podstatě ten podíl 2 k 1 byl zvýšen na 3 k 1. To znamená, že za každé euro, které komise vynaložila, se podařilo vlastně vygenerovat euro 5. Je zde tedy dána otázka, jakým způsobem jsme schopni ty podíly ovlivňovat. A to je otázka i přípravy podniku Excel. Dovolte mi jen říci, že původně to byly dva společné podniky eh, v rámci rámcového programu 7. Tehdy se sloučily tyto dva. Je zde určitý historický kontext, pak se v roce 2013 a 2014 připravoval společný podnik Excel. Tehdy se v diskusi s členskými státy dohodlo, že by příspěvky měly být rovnocené. A pokud jde o diskuze, které probíhaly s soukromými subjekty, s odvětvím bylo řečeno, že by se tyto prostředky měly rovnat nepeněžitým příspěvkům. A tehdy jsme se dopracovali k podílu 1 euro komise, 1 euro členské státy, 2 eura nepeněžité příspěvky. To znamená, že vždycky to bylo tak, že by e, soukromé subjekty e, dávaly 2 eura Původně byla představa žádná celá 9 až na celá 95. Pochopitelně koncem programu bychom se chtěli dostat na nižší podíl. V tuto chvíli se vlastně pohybujeme někde kolem 3 ku 1. Doufám, že jsem zodpověděl otázku, která zazněla. Děkuji. Děkuji. Vím, že paní zpravodajka se ještě ptala účetního dvora na to, jak je to s těmi chybovostmi. Možná, že byl dřív účetní dvůr eh, to mohl písemně popsat, jaké jsou ty rozdíly mezi těmi údaj komise a účetního dvora, protože víme, že komise eh, tam vždycky zohledňuje ty korekce. Eh, my můžeme pracovat s oběma mírami chybovosti, protože víme, že to obojí vystihuje situace. Bylo by dobře, kdyby to ještě přišlo písemně od učedního dvora, abychom to měli před sebou. A ještě mi dovolte několik poznámek. Eh, kolega Bart Stas o tom eh, mluvil. Je to projekt ITER, ten se týká budoucnosti, je to projekt, eh, kde máme kombinaci špičkového know-how s cílem, s cílem podporovat nové cíle v oblasti vědy a výzkumu a Samozřejmě k tomu někdo může mít výhrady, ale i tak jsme eh, vždycky společně podporovali, abychom nenechali eh, ITER bez prostředků tu obecnou eh, situaci. Všichni v tomto projektu znají možná, že by měla delegace rozpočtového výboru tam ještě jednou věta. a seznámit se s tím na místě. My jsme to o tom mluvili už i včera. Je to velká věc a v zásadě pokud to funguje, tak jsme na to může být pišní a jestli ne, tak myslím, že i tak se nám podařilo mnohého dosáhnout. Ale to riziko je známé všem. A i tak si myslím, že eh, to stojí eh, za to podpořit. Říkám to jenom pro případ, že by se to ještě eh, nemuselo povést. Ale zpravodajka má slovo. Děkuji, já jen velmi stručně. Eh, já mám obavy ohledně těch různých hodnot a cílového zatížení, ať už to zmiňuje komise nebo účetní dvůr. Já bych ráda, aby nám účetní dvůr dal tuto informaci písemně. Já budu zasedat se stínovým zpravodaj. Jak víte, stínový zpravodaj pan Poche už eh, se sám poznamenal, že používám a pracuje se údaji komise, ale že on používal uh, údaje účetního dvora. Pro mě, abych byla schopná tu zprávu dokončit, je důležité získat přesnou odpověď na tuto otázku. Každopádně však jsem zaznamenala veliký pokrok po pěti letech. Poprvé se projednávaly společné podniky za mého mandátu, takže si myslím, že je potřeba tohle zohlednit. Vynikající práce proběhla i v roce 2017. Já děkuji účetnímu dvoru za detailní Výkaznictví to je pro nás velice důležité. Máme zde možnost hovořit se soukromými podniky, s podnikatelskými subjekty, a sledovat, jako včera při setkání s nimi, jaká je zde dána evropská přidaná hodnota, což je pro mě nejdůležitější. Já se těším na spolupráci se stínovými zpravodaji. Proběhne s nimi debata, bohužel zde nejsou přítomni v, v sále, ale jak jsem říkala, všichni mají hodně práce. My po předložení pozněcích návrhů budeme zasedat. Já si potom ještě musím projít faktické údaje a technické údaje tak, aby byla konečná zpráva zpracována opravdu precizně. Děkuji za všechno a budeme na tom dále pracovat. Ja, prima, schön. Damit sind wir... Výborně, tím jsme na konci tohoto bodu a teď se dostaneme k následujícímu bodu 59. Týká se to proplacení D, rychlý přeskum proplacení DPH v oblasti soudržnosti. To je velmi důležitá věc pro nás protože tady eh, jde o to, že eh, vlastně u těch příjemců vznikají velké problémy a proto eh, chci říct si panu Murphymu, že děkujeme, že jste se tím zabývali, tomuto důležitému tématu. Děkuji, že jste také přišli přesně včas. Naší zpravodajkou je Martina Dlabajová opět. A vy hned máte slovo, abyste mohli prezentovat tuto studii. Uh, Madam Chair, Děkuji, paní předsedkyně, dámy a pánové. Já vám mohu eh, v tuto chvíli představit eh, analýzu týkající se vrácení DPH. A mám k tomu eh, několik konkrétních příkladů. Je to rychlá analýza scénáře. Hovoříme zde o proplácení DPH jako nákladu, který není který eh, není uznatelný v této oblasti. My jsme schopni v rámci naší výroční eh, zprávy vyhodnotit několik příkladů. Tam jsme řešili DPH jako velice komplexní problematiku na základě daného rámce. To nám umožnilo provádět vyhodnocení celé situace jako uznatelného či neuznatelného nákladu. Podařilo se nám všechny závěry eh, zařadit do jednoho, jednoho dokumentu. Eh, máme zde informace týkající se proplácení DPH z posledních období nebo z předcházejících období. Za prvé, DPH eh, jako uznatelný mm, náklad byl vždy předmětem kritiky auditu a v, v letech 2015 až 2017 jsme měli hned několik eh, případů. 94 chyb bylo identifikováno v případě 561 operací u uznatelného DPH. Eh, v podstatě všechny tyto chyby, celkem 95 chyb, se týkalo eh, veřejných institucí. Hlavním důvodem této chybovosti byla eh, uznatelnost aplikovatelná v rámci systému soudržnosti, kdy DPH měla být položka, která mohla být navrácena. Šlo tedy o to, že se jednalo o to, jestli DPH bylo položkou navrátitelnou nebo zda bylo skutečně navráceno, nebo zda proběhla vratka. Eh, účetní dvůr vysvětlil, že Daňový domecel příjemce je nedostatečným právním základem pro vyhodnocení této otázky, že tato otázka musí být hodnocena v mnohem širším kontextu, že jsou zde různé subjekty, provozovatele, u kterých je třeba tu eh, vratku DPH vyhodnotit. Ty vratky jsou vždy každopádně řešeny eh, v kontextu orgánů veřejné zprávy. V roce 2015 jsme komisi doporučili, aby pojem vratky nebo možné vratky DPH vysvětlila. Komise proběhla, provedla rychlou analýzu a vydala přípis k podmínkám uznatelnosti DPH podle politiky soudržnosti. A my tento přípis vítáme, protože tento přípis řeší detailně otázku vratek DPH v kontextu výloh soudržnosti. Lze tedy říci, že došlo ke snížení chybovosti v dané oblasti. Ovšem, uznatelnost DPH je nadále komplikovanou otázkou v rámci soudržnosti a komise v tomto přípisu zcela správně konstatuje, že konečné stanovisko vždy vydá až k individuálnímu případu, kdy bude komise schopná vyhodnotit specifika dané operace a transakce. Další otázka se týká nesrovnalosti, které jsme eh, identifikovali u zacházení s DPH jako uznatelného nákladu. Členské státy v této věci mají svoji autonomii a jednají podle svých podmínek a vždy záleží na tom, jestli se jedná o eh, státní společnost nebo zda může být proplacení DPH uchopeno takto. Tam záleží, jestli dojde nebo nedojde k práce DPH. Komise v tomto kontextu ve svém přípisu poukazuje na to, že princip zákazu nekalých praktik se vztahuje i na oblast DPH. A dále zde upozorněme na riziko ne zcela optimálního využití evropských prostředků v případech, kde je angažována i veřejná zpráva. To je situace, kdy Evropská unie proplácí DPH spolufinancujícímu ministerstvu nebo orgánu a zároveň národní rozpočet získává celou výši DPH v rámci svého standardního systému odvodu daní. Dále v závislosti na sazbě DPH a v závislosti na podílu spolufinancujícího státu probíhá proplácení DPH a toto proplácení může nakonec i překročit celkové náklady projektu. My jsme k tomu použili konkrétní příklad, který je uveden ve schématu číslo 4. Jak už jsem říkal, je zde návrh CPR, ten je k dispozici, ten je hotov a zde se snažíme zaměřit na předchozí zkušenosti, které jsme nazbírali v oblasti DPH. Je to navíc dokument, který nabízí jakýsi nástěn naší vyhlídky do budoucna, jak by mohla vypadat eh, problematika DPH v závislosti na eh, stanovisku účetního dvora k návrhu CPR. Komise navrhla zjednodušené pravidlo uznatelnosti DPH u soukromých podniků, tak i u orgánů veřejné zprávy. A podle tohoto pravidla by DPH, ať už nárokovatelné či nikoli, bylo propláceno v rámci celkových projektů v případě, že je to pod úrovní 5 milionů euro. Na druhou stranu, tam, kde se projekt pohybuje nad úrovní 5 milionů, bude DPH a nebude DPH propláceno tak jako tak. My si uvědomujeme, že se jedná o jasné zjednodušení a že ale že princip si vyžádá právní jistotu. Na základě zjištění chceme poukázat na následující otázky, které vyplynuly v souvislosti s tímto návrhem. Za prvé, veřejnoprávní orgány budou nadále dostávat prostředky EU pro účely DPH, ačkoliv členské státy dostávají podobné prostředky prostřednictvím vlastního odvodu daní což v podstatě není skutečný náklad, který by členské státy zatěžoval. Za druhé, rozpočet EU by eh, proplácal DPH eh, i u projektů, kde nezastupuje, kde, kde DPH nepředstavuje skutečný náklad příjemce. V, ve výboru REGI komise přednesla svoji prezentaci v červnu 2018 a odhadovala, že 690 projektů a 640 nákladů by se pohybovalo pod touto úrovní. Navrhované CPA, CPR poskytuje eh, značnou volnost a poružnost členským státům s tím, že by zde se mohlo objevit riziko mm, uměle nastavit projekty pod úroveň 5 milionů. A my proto navrhujeme legislativní změny, které by vyloučily možnost proplácení DPH veřejnoprávním orgánům z prostředku Evropské unie po roce 2012. My jsme toto doporučení zopakovali ve svém nedávném stanovisku CPR a máme za to, že toto doporučení by mělo eh, celou problematiku řešit. Rád bych vám poděkoval za pozornost a doufám, že tento rychlý nástěn vám poskytne určité Vysvětlení komplexní problematiky pro DPH pro rok 2020. Děkuji vám. Äh, Tato analýza ukazuje jasně, jak složitý to je, jak moc je tady potřeba s tím něco udělat. Myslím, že se asi nikdy nepodaří nám úspěšně všechny ty případy vyřešit, ale něco s tím určitě není. Teď má slovo paní zpravodajka. You, you are right, Madam Chair. This is very complex. Máte pravdu, pana, paní předsedkyně, je to velmi složitá technická otázka. Chtěla bych poděkovat panu Mefimu za tuto analýzu, protože přichází v pravý čas a je opravdu velmi potřebná, protože všichni eh, potřebujeme vědět, jak bude probíhat vývoj v dalším programovacím období eh, zdůrazňujete to, co je opravdu důležité a e, Evropský účetní dvůr zjistil v uplynulé, za uplynulé období nedostatky v uplatňování vratek DPH. Jde zhruba o šestinu Eh, celkových částek, které jsou způsobilé pro spolufinancování. Jedna šestina je hodně, takže si myslím, že to je opravdu eh, debata v pravou chvíli. A když hovoříme o DPH, eh, a tom, jak se s ním zachází, je třeba opravdu v dalším se tím zabývat v nařízení o společných ustanoveních pro příští období v roce 2018 v listopadu komise zveřejnila určité pokyny a hlavní návrh spočívá ve zjednodušení hodnocení způsobilosti projektů eh, pokud jde o DPH, eh, jde o ten faktor maxima 5 milionů euro a já nevím, zda to je dostatečné k tomu, abychom optimálně využívali eh, eh, fondu Evropské unie a zda to opravdu vyřeší problém, kterým se musíme zabývat, protože společně s Evropským účetním dvorem jsme požádali komisi, aby pracovala na doporučeních a čekáme, že se na to podívá z širší perspektivy. Je zde někdo z komise? Myslím, že ano, nebo doufám, že ano. Možná by komise mohla okamžitě odpovědět a potom eh, by eh, mohl, eh, se mohl vyjádřit EUD. E Pokud jde o způsobilost, tak na druhé straně mnoho místních a městských Eh, úřadů závisí na tom, aby v eh, eh, projektech, ty projekty byly způsobilé pro vrácení DPH. A ty projekty jsou daleko méně, daleko lednější, takže víme, jaký to bude mít dopad. Vyloučení veřejných orgánů z ze způsobilosti by eh, eh, nebylo tedy pro ně dobré. Eh, takže si myslím, že potřebujeme určitou strategii v tomto smyslu, protože místní a městské Eh, orgány a možná i některé malé a střední podniky nebudou eh, schopné eh, využít tohoto, nebo splnit tento požadavek a nebudou tedy mít žádný prospěch z konvergence Evropské unie. Takže zajímalo by mě, jaký tedy je návrh, co k tomu má Evropský účetní dvůr, jak to bude se způsobilostí k vracení DPH zda se eh, záleží na tom, jak to je v každém členském státě, jaké jsou další případné překážky, prostě co můžeme čekat pro další období. V každém případě potřebujeme eh, analýzu a děkujeme vám za tuto analýzu, abychom mohli jít do tohoto problému podrobněji. Děkuji. Otázka je, co teď Eh, s tím bude dělat Evropská komise. Máme tady pana Dylena, nebo Dylenta, to z eh, Evropské komise. Thank you very much, madam. Děkuji vám, paní předsedkyně. Rád bych eh, začal tím, že poděkuji Evropský účetní dvůr za analýzu této oblasti a musím říci, že s EUD do velké míry souhlasíme. Jsou pravidla týkající se implementace DPH, tato pravidla jsou velmi složitá a vedou k mnoha chybám a vedou k příliš mnoha chybám při implementaci politiky soudržnosti. Snažili jsme se, se zaměřit na ty výzvy, které jsou v současném období od roku 2014 do roku 2020 a jak zpravodajka říkala, vypracovali jsme určité vodítko a jsem velmi rád, že EUD e, zareagoval pozitivně na, e, toto, e, na tyto pokyny na rozdíl od členských států, které na eh, připomínky komise zareagovaly velmi negativně. A v této situaci si myslíme, že musíme do určité míry narovnat tu stávající situaci, protože ten systém, tak jak funguje v daném období, eh, eh, je takový, že s ním prakticky všichni jsou nešťastní, nespokojeni. Po roce 2020 musíme mít systém, kdy náš přístup bude eh, velmi zjednodušený a velmi přímočarý. A právě to byla, eh, je součástí eh, našeho nového přístupu k nařízení týkající se politiky soudržnosti, kdy chceme značně zjednodušit politiky soudržnosti vyloučit z procesu, eh, pokud možno, všechno to, co ho komplikuje a znejasňuje. Mm, pokud jde o ten návrh popsaný EUD, tyto eh, projekty, které stojí méně než 5 eh, milionů euro, by mohly, by byly kompletně způsobilé k odpočtu DPH a projekty, které jsou přes, by byly nespůsobilé k odpočtu DPH. Je, je, nebyla by zde otázka e, nákladů, otázka interpretace, nebyl by problém tomu, jak se tomu rozumí, nebo jak se to musí překládat do, do 26 jazyků. Prostě buď by to bylo způsobilé, nebo ne. Uh, a EUD také uznal, že 94 které vycházejí ze současných hodnot, by eh, mohlo, by bylo způsobilých eh, k DPH. A to zda tomu tak bude samozřejmě. Teď je to tak zda, teď to závisí na konkrétním projektu, čeho se ten projekt týká a na situaci v daném státu, jak to vezme ten stát. A my bychom byli rádi, kdyby eh, DP eh, eh, všechno bylo nespůsobilé k vratce DPH ve celé politice soudržnosti. A na rozdíl od parlamentu a rady v minulosti, to nebyl politicky reálný návrh. Komise se tím e, e, zabývala už v minulosti v ro- od roku 2014 a 16 to předložila. Předložila to už předtím a bylo to zamítnuto v při obou příležitostech. A dnes dopoledne výbor REGI hlasoval o návrhu zprávy týkajících se nařízení o společných ustanovení a e, souhlasil se způsobilostí pro projekty pod 5 eh, milionů euro, ale dal tam zase ten požadavek hodnocení způsobilosti pro projekty nad 5 milionů. A já si myslím, eh, že eh, ne, kompletní nespůsobilost pro vyšší hodnoty bude neprůchodná. Že přístup tedy je pragmatický a více zjednodušuje postup v příštím období. Velmi bych souhlasil se EUD v tom, co říká o e, nadkompenzacích, o přílišných kompenzacích, e, protože ten náš a náš návrh by e, umožnil tedy, aby toto se vyřešilo. A stejně tak se to týká návrhu návrhu komise, pokud jde o sazby spolufinancování. Eh, my podporujeme to takzvané, takzvaný ownership vlastnictví eh, ve členských státech eh, v, politice v dalším obdobím Eh, pro politiku soudržnosti. Eh, pro v tom dalším období by to na straně Evropské unie bylo 70 jako maximální eh, poměr, takže to by také do určité míry vyřešilo otázku přílišných kompenzací. Děkuji. Říká se, že cesta do pekla je dlážděna dobrými úmysly. říkal, že to zase budeme mít těch 20% na 25%, takže z pohledu daňového poplatníka to eh, opravdu není akceptovatelné. Přesouvá se to z pravé kapsy do levé kapsy. A otázka je, co se stane, když se to nevrátí, jestli se to přenechá vnitrostátnímu právu, jaké eh, důsledky to má pro ty příjemce Myslím si, že to je velmi, velmi nešťastná situace, protože všichni jsou s tím prakticky nespokojení a myslím, že to, co se daří eh, z toho získat, tak to jsou skutečně malé částky. A eh, zatím to, co jsme slyšeli, rozhodně nebo k žádnému zlepšení. Všichni si budou stěžovat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 já si myslím, že teď je to otázka velmi teoretická, protože máme návrhy rady a parlamentu, pokud jde o ten poměr financování a eh, jak eh, je, je tedy otázka, jak to ovlivní eh, způsobilost nebo nespůsobilost krátce DPH. Projednává se to v ve výboru Regi a e, tam byla odlišnost od toho, jak by se mělo hlasovat na plenu příští e, měsíc. E, tam nebyla taková nebo takové přijetí ve prospěch této komise a navíc máme tedy ten systém stávající 2014 až 20 Máme zde stanovisko EUD, a vidíme zde, že je, je zde velká nejednoznačnost, která nám způsobuje chyby v tom procesu. So. Můžu se ještě na něco zeptat? Regionální výbor eh, viděl ty pozměňovací návrhy, eh, byly schváleny ty sazby spolufinancování, ty se tam znovu objevují nebo ne? Myslím, že všechny země na to mají stejný zájem. Myslím, že se teď vlastně dostáváme do stejné situace, eh, hypoteticky za to. Ale děkuji vám všem za odpověď. That is, um, also... Je to návrh od výboru Regi z dnešního rána, ano, ale není to jasné, eh, nebo nejsou, ne, není to stanovisko všech členských států. Je to tam v některých státech je to eh, jinak, takže uvidíme, nebo nevíme ještě, jak to bude s, tou, s eh, tím poměrem spolufinancování. Každopádně ten návrh komise je v pořádku. Yeah, thank you, Chair. Yeah, I think we, we, we listen. Já, my jsme velmi s velkým zájmem, zájmem si vyslechli to, co říká komise o omezetích. Každopádně bychom chtěli, eh, abyste věnovali tomu pozornost z hlediska dobrého využití evropských fondů. Děkujeme všem zda eh, informace eh, které nám umožnily udělat audit. Souhlasíme, a už jsme říkali v prezentaci, že jde o zjednodušení, ale nejde o zjednodušení, pokud jde o jednotlivé případy. A navíc je zde riziko, že to bude byrokratičtější a proto lidé, aby se zbavili té byrokracie, takže všechny projekty budou pod 5 milionů. Takže eh, všechno, co bude pod 5 milionů, bude automaticky spolufinancované, protože to bude eh, vrat nebo eh, eh, bude odpočitatelné, a i když to bude nespůsobilé. Je to velmi složité téma. Každopádně jsme přesvědčeni o tom, že toto není nej, nejefektivnější způsob, jak využívat fondy Evropské unie. A domníváme se, že by to tedy mělo být eh, omezeno. Eh, pokud se fondy Evropské unie používají pro financování VDPH, eh, není to správné využití eh, peněz. A komise v oddíle 5 hovořila také o kompenzaci pro veřejné eh, subjekty, eh, které v podstatě jsou způsobilé a platí z hlediska členských států, že chtějí získat dotace za to, co platí. Takže E, to není úplně uspokojivá situace pro všechny. my už po řadu let vidíme, že to je problém a z hlediska zjednodušení se domníváme, že, tak to, je, že to, co se navrhuje, to, co navrhujeme, je správně, ale že e, použití zjednodušení e, kompletně nebo všude není úplně pořádku a kde, eh, jak, jak je to, nebo kdyby skončilo ta, skončila ta nadměrná kompenzace. My nemáme přehled o tom, kolik to může být. My máme přehled jenom o jednotlivých eh, případech. Takže celkový přehled, celkové číslo nemáme komise? Ale Měli byste ho mít? E, mělo by, e, měli byste ty údaje mít, abychom měli lepší informace o tom. Já si myslím, že problém by byl získávat informace z členských států, které by měly určit, co to je pří, přílišné na kompenzace, protože by eh, uváděli, že všechno eh, odpovídá řádné kompenzaci. Eh, takže když mi něco řekneme, že je to nadměrná kompenzace, tak by zase proti tomu protestovali a byli bychom zase na začátku, že bychom měli ten problém získání nebo vratek DPH. Thank you. Difficult to make conclusions, madam. Teď je složité věc uzavřít, paní předsedkyně. Já se domnívám, že pro komisi i pro účetní dvůr je to opravdu velmi složité, zvláště pokud jsou zde různé závěry, k nímž dospěly různé výbory Evropského parlamentu, které vyslovily různé postřehy. Já si myslím, že musíme k uznatelnosti eh, přistupovat pragmaticky. Musíme na jedné straně se snažit hovořit o zjednodušení a kvalitních pravidlech, ale na druhou stranu musíme pamatovat na efektivní využívání evropských prostředků. Víme přece, že zde dochází k určitým nedostatkům. To je naše téma a zde musíme dokonce najít i vyváženost mezi stanovisky různých výborů, pokud jsou zde různá stanoviska. To je problematické, ale před příštím programovacím obdobím to musíme zvládnout, paní předsedkyně. Děkuji. Also gut. Dankeschön. Přesně tak. Tím jsme na konci tohoto uh, velmi inspirativního bodu. Děkuji vám za vaši eh, vynikající práci. Tím jsme se dostávali k bodu číslo 60, zase zvláštní zpráva účetního dvora 2 2019, eh, bezpečnost potravin. Pan Vojčechovský je tady za účetní eh, dvůr, pan Zdechovský je tady eh, náš zpravodajem, takže nejprve účetní dvůr. Pan uh, Vojčechovský má slovo. Thank you, madam president. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji. Já mám tu čest vám odprezentovat stanovisko Evropského účetního dvora k potravinové bezpečnosti a k chemickým látkám a jejich rizikům. Děkuji za příležitost odprezentovat tuto zprávu velice rychle. Po jejím oficiálním zveřejnění minulý týden se tyto informace dostaly do evropských médií a k našim adresátům. Potravinová bezpečnost je velmi důležité téma, které se týká nás všech a proto Evropská unie nadefinovala právě toto téma mezi své priority. V praxi to znamená to, že Evropská potravinová bezpečnost má chránit eh, spotřebitele před třemi riziky. Fyzickým rizikem, biologickým rizikem a chemickým rizikem. Náš audit se soustředil hlavně na chemická nebezpečí, na nebezpečí chemických látek, protože eh, ty nepříznivé důsledky mohou být viditelné až v dlouhodobém horizontu. Eh, orgány veřejné zprávy zde sehrávají zásadní roli. My jsme prověřili, zda evropský model je dostatečně kvalitní, aby zajistil, že potraviny budou eh, bezpečné. Naštívili jsme Slovensko, Nizozemsko a Itálii. Náš pozitivní závěr spočíval v tom, že eh, model Evropské unie je skutečně odolný a uznávaný po celém světě. Podle agentury VHO evropští občané požívají v oblasti potravinové bezpečnosti nejvyšších záruk. My máme za to, že síla modelu EU spočívá ve třech bodech. Za prvé, vědecké vyhodnocení bezpečnosti určité látky, kdy toto hodnocení je striktně odděleno od politického procesu. Za druhé, bezpečnost chemických látek se vyhodnocuje ještě předtím, než jsou chemické látky použity v potravinovém řetězci. A za třetí je zde odpovědnost, která je velmi ostře oddělena od veřejnoprávního sektoru, eh, soukromoprávním sektoru. Pak jsou zde otázky týkající se prostředků a zdrojů. My máme za to, že stávající model je relativně dost napjatý. Jsou zde nové předpisy týkající se chemických látek. Ty vyplývají z z práce agentury EFSA, ale Evropská agentura pro bezpečnost potraven nabízí tyto mm, posudky k jednotlivým potravinovým látkám, ale má eh, přemíru zadaných hodnocení. Je zde tedy veliký tlak na to, aby agentura dala oprávnění a souhlas určitým látkám, proto má eh, agentura více práce, než zvládá, proto je třeba v této věci podniknout další krok, jak vidíte na tomto plátně. Konkrétním dopadem daného systému, který je takto napjatý, spočívá v tom, že některé skupiny látek, jako jsou pesticidy, jsou kontrolovány více než látky jiné, jako třeba přídatné látky. Není nijak zdůvodněno, proč je tomu tak, proč jsou některé prověřovány více než jiné. Zároveň jsme zjistili, že členské státy mají potíže s prosazováním dodržování pravidel. Rovněž jsme se za, eh, Rovněž jsme se zaměřili na pravidla týkající se dovážených potravin. V případě států mimo EU musí potraviny splňovat předpisy EU, tak aby tam byla stejná záruka, stejná úroveň bezpečnosti. Například zbytky určitých pesticidů které nejsou povoleny v EU, mohou být tolerovány u dovážených produktů jenom tam, kde nějaké vědecké vyhodnocení konstatovalo, že pro spotřebitele v tom nespočívá žádné riziko. Ovšem, je možné u dováženého zboží, u dovážených potravin jsou zbytky pesticidů, a to takové, že v Evropské unii by byly zakázané. Dále. S ohledem na tyto tři závěry máme zde doporučení Evropské komise vyhodnotit stávající právní předpisy kdy je potřeba zvážit kapacitu Evropské unie, komise a členských států, eh, kontrolovat dodržování těchto předpisů. Musíme také dbát na větší podmíněnost práce mezi soukromým a veřejným sektorem. To je velice důležité pro to, aby model EU zůstal nadále důvěrohodný a udržitelný. Také jsme doporučili, aby, aby komise poskytla další informace k, ke kontrole a také doporučujeme, aby komise spotřebitelům vysvětlila, jakým způsobem bude pojednána otázka dováženého potravinového zboží, tak aby spotřebitelé mohli mít nadále důvěru v bezpečnost potravin. Evropská komise přijala všechna doporučení, která zazněla. Děkuji. Vielen Dank. Kolegy Stechovský. Děkuji, pan Zdechovský má slovo. Děkuji, paní předsedající, a omlouvám se, že jsem u předchozích bodů u Joint Undertaking nemohl být přítomen eh, ze svojí pozicí z důvodu toho, že eh, současně běží dneska další jednání dalších výborů. Ale eh, pojďme k této zprávě. Já bych chtěl poděkovat svýmu předřečníkovi za velmi kvalitně zpracovanou zprávu k tématu food safety. Myslím si, že to je téma, které je velmi důležité a ukazuje na důležitost Evropské unie. Protože z té zprávy vyplývá jedna velmi důležitá věc, že právě uh, téma bezpečnosti potravin je jedno z nejdůležitějších a z, nejklíčovějš, z nejklíčovějších bodů Evropské unie a ochrana eh, spotřebitele tady patří Eh, k nejlepším vlastně na světě. A myslím si, že celý model bezpečnosti potravin ukazuje na to, že evropští občané eh, se stravují velmi dobře a že ten systém funguje velmi kvalitně. Dál bych eh, řekl ke zprávě Evropského účetního dvora jako pozitivum, že právě ukazuje tu celistvost celé problematiky Nicméně samozřejmě jsem našel i některé nedostatky, které eh, Evropský účetní dvůr identifikoval. A proto bych se rád obrátil na Evropskou, eh, na Evropskou komisi. Jednak opakovaně narážíme na velmi komplexní eh, legislativní rámec. Já osobně podporuji celkovou vnitřní reformu Evropské unie. Eh, jež by měla vést mimo jiné k jednodušší, pružnější legislativě a větší implementaci. Otázka na Evropskou komisi tedy zní, Zvažuje Evropská komise podobné zjednodušení, které by nesnížilo standardy na bezpečnost potravin? Dalším bodem Evropského účetního dvoru, který mě zaujal, je, že členské státy kapacitně nedostačují na kontroly potravin. Souhlasím s tímto poznatkem a s tím, že by bylo dobré vytěžit zdrojů privátního sektoru a nastavit sebeudržitelný systém eh, kontrol a vah. Na jehož vrcholu bude veřejná autorita a vespod sami producenti a uprostřed další účastníci potravinového řetězce. Podle mého asi nejzávažně, eh, nejzávažnějším bodem k diskuzi je však za a fakt že existuje obrovské množství látek které doposud nejsou dostatečně sledovány a kontrolovány popřípadě zaevidovány například enzyma barviva auditiva a jejichž vzájemné působení na zdraví člověka ani pořádně není známo a za B fakt, že existuje tak velká slabina v kontrole importovaného zboží, že dovoluje potravinám ze zbytky pesticidů dostat se na evropský trh a ohrozit tak zdraví, zdraví evropských občanů. Poslední bod je značně závažný a chtěl bych slyšet reakci komise na to, jak s doporučením Evropské unie proto naloží. Otázka na Evropský účetní dvůr. Uh, Rád bych se Evropského účetního dvoru zeptal, jak je na tom nyní Evropská agentura EFSA se svou transparentností a přístupem ke střetu zájmů svých expertů. V minulosti to bylo hodně diskutované téma, v této souvislosti je proto důležité toto téma zmínit. A poslední otázka na komisi. Má komise nějaký plán, jak evropskou populaci více vzdělávat o zdravém stravování a jak sjednotit pohledy členských států, jak dostat do povědomí informace o zdravém stravování například třeba do škol? Nejlepší potraviny jsou sice ty, které nepotřebují žádný seznam složení, ale všichni víme, že nezdravé stravovací návyky jsou velkým eh, problémem dneška a v Evropě, že těch problémů spojených s nemocí, se stravováním, ať už je to obezita nebo eh, cukrovka, je více než dost. Děkuji. Dankeschön. Collega Staes, bitte. Děkuji, pan Staes. Děkuji, děkuji, dank Ik, eh, Ik moet zeggen dat ik heel blij ben met dit eh, speciaal rapport. Děkuji, paní předsedkyně. Musím říct, že jsem s touto zvláštní zprávou velmi spokojen. Já vím, že této zprávě bylo věnováno hodně energie a sám jsem se v po tuto dobu podílel na otázce bezpečnosti potraven eh, v, ve výboru Envy. Dovolte mi několik dotazů. Za prvé, je zde doporučení týkající se úpravy legislativy tak, aby došlo k doplňkovosti mezi kontrolou ze strany soukromoprávních subjektů a kontrolou veřejnoprávní, aby zde existovala jakási samokontrola soukromoprávních subjektů. Já si myslím, že to je totiž dobrý nápad. Myslím si, že je dobře, aby soukromé subjekty prováděly vlastní kontroly. Ovšem ale musíme eh, pamatovat na to, že to je trochu Damoklův meč. Pokud je někde eh, zavedena autokontrola, samokontrola, tak je potřeba eh, nastavit také velmi přísné pojistky ze strany veřejnoprávních orgánů. A náš problém spočívá v tom, že naše úřady sedí se založenýma rukama, snaží se ušetřit, snaží se ke všemu přistupovat velice střízlivě, velice klidně, ušetřit. A tak se chci zeptat, jestli jste zaznamenali případy, které pro vás byly znepokojivé. Má komise dostatečné zázemí? Máte-li totiž ten systém té samokontroly v jednotlivých členských státech a potom je teprve audit komise, tak se táži, jestli ten úřad pro potravinovou a veterinární bezpečnost, já si ani, mám se, nevzpomenu na to, jak to přesně bylo, ale myslím si, že tento úřad se teď jmenuje jinak, že? Víte ovšem, jakým způsobem tento úřad v tuto chvíli pracuje? My ve výboru Envy a já jsem kontaktní osobou pro Evropský parlament, alespoň jsem jí byl pro ten předchozí úřad, tak eh, by mě zajímalo, jak je to v tuto chvíli mm, pojato. Pak jste rovněž také hovořili o tom, že zde je konkrétní legislativa. Byl to výbor PES, řešili jsme postup pro schválení pesticidů a tehdy jsme jasně řekli, že Evropská unie používá omezené množství pesticidů, kdy se zde budou uplatňovat kritéria týkající se eh, mutagenů, je to karcinogenní, má to nějaký vliv na uh, hormonální hladinu, ovlivňuje to legislativu v oblasti pesticidů. Všechny tyto otázky měly být zneseny tak, aby bylo vyhodnoceno, zda ten produkt může být schválen. Ale potom zjistíme, že při případě dovozu jsou určité pesticidy dovoleny. A vy říkáte, že doporová studie tvrdí v takových případech, že spotřebitelé nejsou ohroženi, ale když říkáte spotřebitele, tak zřejmě hovoříte o spotřebitelích vystavených minimálním zbytkům pesticidů. Že? A další věc je ta, že ve své studii by mě zajímalo, zda máte konkrétní statistické údaje u těch tří států, které jste navštívili. Máte za to, že ty vaše provědky, prověrky byly dostatečné? Zda opravdu MRL u dovážených produktů budou dostatečné? To je totiž jedna důležitá otázka, kterou jsme nebyli schopni zatím zpracovat. To je tedy několik otázek z mé strany. Děkuji. Pane Parňo, já se omlouvám, že jsem vás předtím neviděla. Eh, děkuji, pane eh, předsedkyně. Já samozřejmě dávám přednost Bartovi Stasovi, já jsem velmi skromný a rád se upozadím, když eh, jsem také teď slyšel, co všechno zajímavého říkám. Takže paní předsedkyně, pane zpravodaj, já bych nejprve chtěl poděkovat našemu bývalému kolegovi, zpravodaji z dvora za jeho zprávu, také našemu zpravodaji Tomášovi za jeho vynikající poznámky. Jako místopředseda výboru pro zdraví a ochranu spotřebitelů a životní prostředí samozřejmě mě otázka nezávadnosti potravin zajímá v Evropské unii a víme, že tato zpráva se eh, zabývá především chemickými látkami v potravinovém řetězci. To je věc, která už asi sleduje 10 let na výboru Envy. V posledních 20 letech eh, tady eh, byly četné krize, které podkopaly důvěru občanů v ten systém, který máme, ale i ve evropské instituce tyto krize mm, vlastně se jenom hasily na poslední chvíli a neustále se opakovaly a rozhodně to asi není uspokojivé jako systém. Evropská unie nikdy nedokázala evropským občanům, že je schopná je chránit před těmito nebezpečnými látkami. Víme, že jíst by nemělo být rozhodně nějaká riskantní činnost a bude potřeba, pokud to bude nezbytné, navrhnout nějaká legislativní opatření a já jsem i pro to, co říkal zpravodaj z účetního dvora, že ten eh, legislativní rámec pro mm, monitoring chemických látek eh, pořád není kompletní, neustále se mění, ale eh, je potřeba, aby se ty věci posunovaly dopředu a zachycovaly ty nové látky, nové vědecké výsledky. Jak víte, velmi brzy trialog o reformě EFSI. Eh, eh, tato reforma by měla zlepšit také transpor, transparentnost a spolehlivost a eh, jak už říkal i ve svém vystoupení Tomáš, tak bude také potřeba vyřešit ty střety zájmu, které by mohly se vyskytnout u jejich expertů. Myslím, že k tomu zjištění došla také, došel také výbor PEST, který schválil svou závěrečnou zprávu ve Štrasburku. Tato reforma sama o sobě ale neumožní dohnat to spoždění, ke kterému došlo při řešení těch registrací a analýze těch látek. Já jsem tuto agenturu navštívil v Parmě 2017 a tam mi bylo řečeno, že rozpočet je nedostatečný na její dobré fungování a to jí brání tomu, aby mohla plnit své úkoly dostatečně. A Eh, my už jsme o tom eh, slyšeli, jak tady, tak i na našem výboru. A proto jsem velmi rád, že dochází, nebo bylo oznámeno navýšení rozpočtu EFSA 420 milionů na 510, eh, tedy 85 milionů v tom nadcházejícím období. To navýšení rozpočtu reforma toho hodnotícího procesu, to jsou první kroky k tím správným směrem, ale nemělo by to představovat jedinou odpověď na tu krizi v oblasti potravin, kterou jsme tady zaznamenali. V příštím parlamentu bychom měli udělat všechno pro to, abychom posílili kontrolní mechanismy a e, e, zajistili, že Evropská unie bude schopna e, efektivně vystupovat v případě těchto krizí. Chtěl bych Eh, podpořit i eh, návrhy francouzského prezidenta eh, Macrona s tím, že by vznikl nějaký evropský sbor nebo evropský orgán pro provádění šetření v této oblasti. O tom také diskutovala v prosinci Evropská rada. Tato jednotka, tento sbor by mohla posílit výměnu informací mezi členskými státy a koordinovat různé dohledové nebo zásahy nebo další zásahy v případě těch krizí. A také víme, že členské státy by měly vždy upozorňovat na jakékoliv anomálie v tom eh, systému upozorňování. RASF. To je eh, varovný systém, systém, který má varovat eh, v případě různých přeshraničních účinků, nějakých takových krizí závadnosti potravin. Tento systém byl schválen na základě zprávy, kterou já jsem připravil v roce 2013 ty opožděné reakce členských států potom mají velmi eh, negativní dopady a to jsme viděli například na té aféře vody kontaminované fibronilem. Eh, a to také byl důsledek velmi opožděné reakce členských států, takže bude potřeba Eh, aby tady byl nějaký nezávislý orgán, který bude provádět objektivní kontrol ve všech fázích eh, potravinového řetězce a ten dobře fungující systém rychlého varování v případě anomálí, To bude nezbytné pro zajištění zdraví 500 evropských spotřebitelů nebo konzumentů. A já doufám, že ta budoucí Evropa bude Evropa, která bude občany chránit, takže eh, budeme mocet usilovat o to, abychom znovu nastali důvěru evropských občanů v evropské instituce. Děkuji vám za pozornost. Ja, danke schön. Ich habe mich auch noch auf die Rede... Děkuji, já jsem se také zapsal na seznam řečníků. Nedivím se, že jsou tady členové výboru Envy, kteří se zajímají o naši práci relativně to málo souvisí s naším eh, běžným programem, eh, tedy eh, rozpočtová čísla a kontrola, ale víme, že tady upřímá nepřímá souvislost s naším mandátem. Je to ale velmi důležitá oblast politiky. Nevím, jestli mám vyjádřit naše uspokojení nad tím. Víme, že to je velmi komplexní systém. A proto je dobře, že, pane Vojčechovský, říkáte, eh, že přestože ten systém možná funguje relativně dobře, tak tady pořád jsou velké mezery a určité slabiny. Vy jste tady upozorňoval na mezery v legislativním eh, rámci. Také to, že kolikrát nedochází k implementaci eh, opatření přijímaných na evropské úrovni ve členských státech. Mě by zajímalo, kde jsou silné stránky a slabé stránky Eh, tohoto systému. A proto mám také otázku na Evropskou komisi, protože ta teď, ta teď dávám slovo paní Jilicher z DG eh, Food Safety. Děkuji, že jste přišla, prosím, máte slovo. Yeah, thank you very much. Eh. No, děkuji vám, paní předsedkyně, za to, že jste dala komisi slovo a děkuji také za zájem o tuto zprávu. Možná začnu tím, že řeknu, že komise velmi vítá tento audit eh, týkající se eh, chemických rizik v našich nebezpečí v našich potravinách, který provedl Evropský účetní dvůr eh, a e, implementaci. Je to poměrně nová oblast a jsme rádi, že se hlídá implementace v členských státech. Já si myslím, že ten audit přichází ve velmi dobrý čas, protože nebezpečí chemická v potravinách jsou velkým rizikem pro spotřebitele. A e, komise vidí, že ta zpráva potvrzuje, že občané e, Eh, mají výhody, pokud je model zdravě založený a pokud se používá jako referenční bod. EUD eh, vypracoval velmi široký audit týkající se všech potenciálních nebezpečí v našich potravinách. Eh, zaměřil se na pesticidy, na enzymy, eh, na vitamíny, na rezidua veterinárních léčiv a tak dále a tak dále. V některých oblastech jsou stále ještě určité výzvy, to je zcela bez pochyby, především pokud je o implementaci určitých ustanovení, která vycházejí ze sektoriální legislativy. Dám příklad, komise opravdu neimpliko, ne, eh, implement, tam, kde eh, komise eh, vidí, kom, pardon, komise vidí, že tam, kde se ne eh, implementovala nařízení například pokud jde o fipronil, tak tam je opravdu problém a my se díváme na oblasti, kde to není implementováno, je to tedy nová věc poměrně a komise dále důvěřuje tomu nebo je přesvědčena o tom, že eh, tam, kde eh, se vyžaduje implementace, tak eh, ochrana zdraví není v nebezpečí. Kontrolní systémy existují také v členských státech, to je tedy pozorování komise. A komise v rámci svých auditů to také tak vyjádřila. v rámci eh, FEOS. Máme určitá pozorování konkrétní týkající se určitých členských států. Samozřejmě stále hodnotíme legislativu Evropské unie v oblasti bezpečnosti potravin. V programu REFIT se zaměřujeme na oblasti, které vyžadují vylepšení. A jedna z otázek, kterou komise stále klade v rámci to, tohoto vylepšování legislativy je snížení administrativní zátěže a zjednodušování eh, rámce implementace tak, aby to ovšem nebylo na úkor veřejného zdraví nebo bezpečnosti potravin. A refit, na kterém teď pracujeme, je asi nejlepším příkladem toho, jak se můžeme zaměřit na rostlinolékařské e, látky a na reziduální dávky rez, eh, e, pesticidů. E, to všech tím vším se zabývá a bude zabíje, zabývat i Evropský parlament, ale my se tomu věnujeme nejenom v oblasti, pokud jde o refit, máme proto i trvalý program a návrh komise novelizovat legislativu týkající se potravin zlepší transparentnost procesu hodnocení rizik a zvýší udržitelnost modelu. Tak jak se o tom hovořilo v souvislosti s EFSA, máme legislativní návrh, který vyplývá eh, z tohoto refitu a z prověření efektivnosti legislativy. V tomto kontextu a moje eh, doporučení, které pořádávám, je to, abychom se zaměřili na to, aby naši občané, eh, aby občané Evropské unie měli stále eh, výhody vyplývající z vysoké bezpečnosti potravin. Máme určitá doporučení, která by snížila Eh, tlaky na zdroje v členských státech, dále eh, týkající se zavedení legislativy v oblasti otevřených kontrol, eh, a otevřené, ty otevřené kontroly od prosince 2019 vlastně se stanoví, že veřejné kontroly mohou být v případě eh, nutného potvrzení bezpečnosti eh, soukromých eh, zajišťovacích programů. To by byl takový dodatečný zdroj informací, ne jediný. Samozřejmě jsou určitá omezení implementace této legislativy, ale komise v tomto smyslu pracuje. Pak jsou zde eh, určité chemikálie, například eh, přídatné látky v potravinách a enzymy, které nejsou dostatečně registrovány a tedy pod kontrolou v té registraci musíme rozlišovat. Eh, máme hodnotící programy pro řadu kategorií látek a EFSA pracuje. Mm na vědeckém hodnocení a tyto kategorie eh, třídí podle eh, nejnovějších poznatků a podle tak, aby byly splněny legislativní požadavky. Pokud jde o dovozy a kontrolu maximálních reziduálních hodnot, především pesticidů v dovážených potravinách. Doporučuji, abychom měli komplexní výroční zprávu, kterou EFSA každý rok vypracuje, protože EFSA má opravdu významný soubor dat, který se týká, která se tý, které se týkají eh, obsahu reziduálních látek v potravinách, které se dovážejí, tak, aby eh, tyto potraviny neznamenaly žádné riziko pro spotřebitele a samozřejmě chce zajistit, že potraviny budou bezpečné, ať, při, ať přicházejí odkudkoliv a občané Evropské unie, jak už jsem říkala, tím eh, budou eh, mít prospěch z toho, že mohou mít velmi eh, kvalitní potraviny, pokud jde o bezpečnost. Jsem Nevím, zda to je dostačující informace. Pokud eh, chcete něco konkrétního, ráda to doplníme. Děkuji, pan eh, Vojčechovský. No, pan prezident, eh, Děkuji, paní předsedkyně. Dovolte, abych odpovídal polsky, abych se vyjadřoval, mohl vyjádřit přesněji. Děkuji vám za všechny otázky, konstatování, připomínky. Chtěl bych eh, vám poděkovat za pozitivní stanovisko k naší zprávě. Pan Zdechovský jako zpravodaj se zmínil o tom, jak důležitá je Evropská unie a to nám ukazuje, jak eh, taky důležité je zde veřejné zdraví. Veřejné zdraví je v Evropské unii opravdu nesmírně důležité. A nejsou, není jiná oblast, kde by občané potřebovali více Evropy. Eh, zcela jasně se prokázalo, že nikde jinde nepotřebujeme vyšší Evropu vyšší evropskou úroveň koordinace, než je e, tato oblast. My na jedné straně zde máme výhody stávajícího systému nad jinými systémy. Ta výhoda spočívá v tom, že potraviny jsou kontrolovány dříve, než se dostanou do rukou spotřebitelů, ale tento systém je e, komplikovaný je, kom, jako složitě se taky eh, hodnotí to, co dělá EFSA. Velmi obtížně se hodnotí jejich transparentnost a efektivnost, ale EFSA opravdu pracuje výborně. A já jsem navrho, taky bych doporučil přečíst si eh, přílohu k naší zprávě, eh, abyste viděli rozsah E, kontroly EFSA. EFSA analyzuje 8 tisíc látek, 8 tisíc substancí, to je opravdu obrovské množství. A tato hodnocení vyžadují, jsou opakovaná. Opakovaně se hodnotí e, tři tisíce látek a e, teď v tom e, opakovaném hodnoceních máme 175. Všechno toto se musí dělat velmi rychle, velmi podrobně a velmi přesně. Takže máme celý takový systém, který je opravdu přetížený. A nyní e, navrhujeme tedy zahrnout i soukromý sektor do toho Eh, soukromý sektor má laboratoře, to je pravda. Zcela jasně zde zaznělo, že musí být určitá ochrana, nebo řekněme dozor, pokud se zapojí i soukromí, mé, soukromé subjekty. Dále je třeba vyloučit eh, kon, možný konflikt zájmů a zajistit, že účast soukromých sub, eh, subjektů bude věrohodná a objektivní, protože máme příklady praxe ze zemědělství, kde máme různé biosubjekty, které jsou certifikované soukromými subjekty. Je to monitorované samozřejmě, ale přece jenom to potřebuje zvláštní podmínky a zvláštní schválení. A veřejné subjekty nejsou schopné eh, nést takovou pracovní zátěž, proto ten systém musíme řádně naplánovat do budoucna. Eh, už jsem říkal, že máme těch 8 tisíc substancí, které se analyzují a nemůžeme těmto institucím třikrát, čtyřikrát navýšit rozpočet, aby byly efektivní na úrovni Evropské unie a jednotlivých členských států. Eh, takové doporučení rozhodně nedáváme, no, ale navrhujeme to, co je možné na základě současných rozpočtových výdajů. A my navrhujeme tedy do velké míry využít soukromý sektor, abychom získali další informace, aby se posílila posílení rozpočtu pro EFSU. EFSA je také pozitivní samozřejmě. E, pokud jde o e, trendy které se objevují eh, ve zprávě. 8 eh, tisíc látek opravdu prokazuje, že eh, dbáme na to, aby to, co je škodlivé, se nedostalo do potravin. Ale tento kontrolní systém se stává naší slabinou, protože analyzovat, pro analýzu 8 tisíc látek potřebujete velmi silný systém. Jinak eh, předpokládáme, že eh, můžeme dát nový impuls eh, této oblasti. Eh, tato oblast je nyní kontrolována na národních úrovních velmi efektivně a velmi dobře a dovážené potraviny jsou stejně bezpečné díky kontrole jako e, zde prováděné. Každopádně ale je zde otázka pesticidů, které nelze používat v Evropské unii, ale které e, se mohou objevit nebo používat v případě potravin, které se produkují někde jinde v Evropě. Potraviny a e, není to problém kvality potravin nebo bezpečnosti kontravin, potravin, protože e, rezidua se kontrolují, ale je to otázka konkurence schopnosti. Takže bychom neměli podporovat používání látek, které eh, mohou být škodlivé pro životní prostředí. A chci tedy říci, že to je problém, který musíme plně harmonizovat a nejenom částečně. Děkuji vám, že jste přijali naši zprávu. Eh, Děkuji. Já jsem vás ještě prosil, abyste nám řekl něco o těch slabinách a silných místech celého toho systému, kdybyste to mohl doplnit, prosím vás. Ehm, trudno mi jest ehm, oceniać e, <laughs> sam raport. Wydaje... Pro mě je těžké vyhodnotit zprávu samotnou. Ovšem zdá se mi, A to se nad tím jen tak zběžně zamýšlím, že jsme zkontrolovali jenom tři členské státy. Možná by se měly prověřit další členské státy. Máme ale určité známky, například z Polska. Polský kontrolní orgán kontroloval situace v Polsku a zjistil, že situace je úplně stejná, jako jsme vykázali ve zprávě k ostatním zemím. My zjišťujeme, že výsledky těch tří států odpovídají situaci ve zbytku Evropy. Pokud bych měl však spochybňovat zprávu samotnou, tak bych eh, se zaměřil na to, proč nebyla tato prověrka provedena v dalších členských státech. Ale silnou stránkou, no, asi není na mě, abych já vyhodnocoval zelené stránky, to spíše musíte udělat vy samotní. Děkuji. Já, ale ich finde, eine realistische Einschätzung seiner Arbeit finde ich immer wichtig. Und Já myslím, že realistické hodnocení vlastní práce je také možné. My jsme samozřejmě to velmi vděční, protože to je oblast, kterou jsme se ještě eh, zatím v této formě nezabývali. A doufám, že i na výboru pro životní prostředí to vezmou na vědomí a seznámí se s tím. A proto Eh, bych to chtěla klást na srdce kolegovi z výrobu Envy, pane Vojčechovský. Co si myslíte s tím schvalováním těch látek? Jak dlouho to trvá, než se podaří eh, vyřídit i všechny ty už podané žádosti, které pořád čekají na vyřízení? Možná, že pokud nevíte odpověď vy, tak eh, komise by na to mohla zareagovat. Můžete na to odpovědět? Pani przewodnicząca, my prezentujemy, w, tak jak w załączniku, no, lista zaległości jest. Děkuji, paní předsedkyně. Ten počet nevyřízených případů je stále ještě velice vysoký. A pokud jde o potravinové enzymy, tak seznam přijatelných enzymů by měl být dán deset let dopředu, ale my zatím máme jenom kousky tohoto seznamu. To znamená, že přepracování celého systému, včetně soukromoprávních subjektů, bude trvat velice dlouho. Já se obávám toho, že počet nevyřízených případů bude jedině růst. Asi šance na to, aby se počet nevyřízených případů snižoval, je téměř minimální a je to ohromný problém potravinového systému v Evropě. Jsem však rád za přístup komise. Jsem rád, že komise chce celý proces urychlit. Děkuji. Könnten Sie zu dem Problem noch was sagen? Dankeschön. Komise, můžete k tomu ještě něco dodat? Yeah, I think um, as I as I mentioned in my Jak už jsem říkala, u některých eh, látek, jako jsou třeba přídatné látky, se předpokládají další kontroly. I v legislativě to je s tím plánováno. A máme i představu o tom, kde by, kdyby ta prověrka měla skončit. Pokud se podíváte na počet látek, tak, které mají být prověřeny, tak ten je vysoký. Ovšem, celé té situace se nedá říct prodlení. V některých pří, případech měl být systém kontroly dokončen do roku 2020, v jiných do roku 2025. Já zde přesně ty údaje nemám, ale předpoklad byl takový. Jsou tedy oblasti, kde kontrola ještě probíhá a nedá se zatím říci, nebo nic nenasvědčuje tomu, že by tyto kontroly neměly být splněny včas. Standardně probíhá proces autorizace předem, to znamená, že nejsou žádné látky, které by se objevily na trhu, aniž by byla předem vyhodnocena jejich bezpečnost. Já nechci nějak banalizovat tlak, který je kladen na agenturu EFSA. A navíc to samé konstatovala i komisa i s ohledem na přepravované předpisy týkající se potravin, kdy plán je zajistit udržitelnost vědecké kapacity agentury EFSA. To jsou dvě strany mince a já bych jen chtěla říci, že tam, kde probíhá kontrola, je to opravdu náročné. Z hlediska vědeckého procesu agentury EFSA je to složitý proces, ale ne vždy lze říci a uzavřít, že došlo k prodlení. Prostě někdy je to proces velice náročný. Chceme také vyhodnocovat látky z hlediska rizika, ještě než budou látky uvedeny na trh což je ambiciozní model a vyžádá si prostředky. My sledujeme naplňování legislativy k novým potravinám, což je veliký úspěch. Žádostí přichází stále více, žadatelé se k novému legislativnímu rámci staví přívětivě, ovšem znamená to zároveň, že všechny tyto nové potraviny musí být vyhodnoceny nebo v budoucnu budou muset být vyhodnoceny z hlediska rizika. Nelze dostatečně podtrhnout, že zdroje a zázemí jsou opravdu omezené. Myslím si, že by bylo dobré najít řešení i k návrhu o obecných potravinách tak, aby byla dána určitá vybavenost souvislosti s přijetím nového návrhu, aby tuto vybavenost eh, EFSA měla být disponovala. Ještě mě dovolte doplnit jednu věc. Soukromé standardy a kontroly, ty mohou členským státům napomáhat v plnění jejich funkcí, ale nemohou uh, nahradit systém vyhodnocování rizika na půdě EFSA. To nikoli. A neexistuje žádný další orgán, žádný subjekt v Evropské unii, který by mohl agenturu v dané oblasti nahradit. Děkuji. Děkuji vám, tím jsme na konci a ještě pan Zdechovský na závěr má slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Eh, já bych chtěl poděkovat všem řečníkům, kteří se zúčastnili této debaty, protože eh, tato debata opravdu je hodně navštěvovaná, nebo byla hodně navštěvovaná a hodně sledovaná. A myslím si, že každý jste přispěl svojí trochou i do tohoto velmi důležitého tématu a myslím si, že budeme se mu i nadále věnovat, protože bezpečnost potravin je téma, které my nebudeme přecházet a my chceme i další opatření na úrovni členských států aby i ty potraviny které přicházejí zvenku byly kontrolovány a dále budeme chtít abychom věděli třeba u některých látek dopředu eh, jaké mají třeba vedlejší účinky popřípadě jaké mají složení. a myslím si že v tomto, v tomto odvětví je ještě řada otazníků a eh, výbor cont bude chtít určitě jejich zodpovězení. takže děkuji všem kteří jste se do této debaty zapojili děkuji komisi za odpovědi děkuji i panu wojciechowskému za to že přišel s námi debatovat o této zprávě, že opravdu byl eh, ochotný nám tuto zprávu, eh, zprávu dát s dostatečným eh, předstihem a že jsme měli možnost se na tuto diskuzi tady připravit. Děkuji a tím jsme na konci našeho programu, bod různé, k tomu nikdo nic neměl, já k tomu také nic nemám, takže bod 62, eh, to je datum příští schůze 29. Eh, ledna a potom odpoledne ještě a eh, únor a hlasování bude 21. 22. února. Tam bude hlasování o těch zprávách, které jsme diskutovali dnes. Děkuji vám asi příjemný večer.